Right to Water. Slovo má paní zpravodajka čtyři minuty. Thank you, chair. The... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, právo na eh, vodu Uh... Iniciativa evropských občanů je prvním úspěšným příkladem této, tohoto fungování tohoto mechanismu. Dosáhlo se téměř dvojnásobku potřebných podpotů, podpisů. Je zřejmé, že právo na vodu se týká všech občanů po celé Evropě a vlastnictví e, e, firm, které e, s ní nakládají, je třeba a proto v této souvislosti řešit u nás zavedení Eh, v nějakých eh, paušálních poplatků eh, za vodu v Irsku vedlo k velkým občanským protestům. Předtím jsme měli velice progresivní formu placení za vodu prostřednictvím obecného zdanění a je to tedy logické. Irský národ nechce být vystaven nespravedlivému dvojímu zdanění. Navzdory tomu bezprecedentnímu Eh, úspěchu občanské iniciativy. Komise nebyla uspokojivá, byla slabá, a nebyla ambiciozní a ignorovala klíčové eh, požadavky eh, práva na vodu. V této zprávě se snažím lépe odpovědět občanům, kteří stále čekají na řádné kroky ze strany EU a je politování hodné, že komise nepřišla s legislativními návrhy, které by udělali z vody lidské právo. To byla klíč, to byl klíčový požadavek, eh, který komise zatím zcela ignorovala. Já ji vyzývám, aby napravila situaci. Eh, uznáváme, že eh, zajišťování vodních služeb je přirozený monopol, kde konkurence mezi soukromými provozovateli nefunguje, nefungovala, fungovat nebude, voda je veřejný statek a nikdy je, se nesmí udělat komodita. Nemůže mít nikdo zisk z veřejných Eh, mm, komodity, jako je voda. Vždycky nesmí jít na platy eh, akcionářů nebo eh, ředitelů. Je důležité, aby si členské státy měly právo zorganizovat zásobování vodou, jak chtějí po eh, celém světě jsme eh, svědky remunicipalizace vodních eh, služeb. To, co bylo dříve v rukou soukromých firm, se zase dostává do rukou veřejné zprávy vzhledem k selhání privatizace. Já bych ráda podpořila právo tu kampaň, na tu kampaň samotnou a jsem opravdu zklamán frakcí EPP, která spolu s s, e přišla s alternativním eh, eh, usnesením, eh, které od které odstraňuje ty progresivní aspekty mé zprávy. Když si přečtete ty zprávy, tak je mm, zjevně, kde jsou jejich ambice. Oni zcela odstranili Mm, selhání komise nebo to, že komise nezareagovala na tuto eh, iniciativu a eh, odstranili kritiku eh, privatizace vodohospodářských služeb. Oni odstranili výzvu komise tak, aby a celý, celý, celý, celý ten návrh je velice přátelský k soukromému sektoru, takže to, aby vodohospodářské služby byly škrtlé z typu, to tam vůbec není. A spousta a, toho byla seškrtána, takže ze 34 e, e, stránek na 9 stránek. Spíš je to takový dokument EPP za, podporu, e, za podpory konzervativců. Je to nepohodlný, nepoctivý pokus umlčet lidi po, volající po právu na vodu. Bude to velice eh, špatné pro nás, pokud máme být hlasem eh, občanů eh, pokud bude přijata ta zpráva, kterou nepodporuje kampaň Right to Water, právo na vodu, mohli jsme ukázat, že jsme připraveni s občany komunikovat ve věcech, které na nich záleží. Pokud to nebude přijato, tak ECI bude úplně mrtvá. Děkuji a nyní pan Jakovič istra je jedna regija na hrvatske. Na západě Chorvatska je jeden malý evropský region, který může sloužit jako dobrý příklad v tom, jak služby veřejných dodávek vody mohou splňovat potřeby občanů protože je to skutečně jedno ze základních lidských práv v této venkovské oblasti. Nyní máme takovou situaci, že 99% lidí má e, přístup k pitné vodě prostřednictvím veřejných vodáren. Díky partnerství veřejného soukromého sektoru a díky solidaritě mezi občany. Třeba, že já jsem člen skupiny ALDE, e, tak jsem proti bezpodmínečné privatizaci veřejných dodávek vody. Každý občan by měl mít právo na přístup k vodě. A proto tady musí mít proti zeleným. Já se domnívám, že právo všech občanů na vodu může být zajištěno jenom, když to bude zajištěno z veřejných zdrojů. Děkuji, pan Torej. Eh, fast 2 Millionen Bürger Takřka dva miliony občanů v Evropě podepsali toto provolání. Mít vodu jako veřejný prostředek, voda by, veřejný statek, pardon, voda by neměla podléhat konkurenci. Eh, měly by se zásobování vody zaobírat komunální podniky a nikoliv eh, soukromé koncerny které by měly diktovat, eh, jak hospodařit s vodou. Domníval jsem se, že my v parlamentu bychom to snad širokou většinou podpořili, jak se stalo ve výboru na ochranu životního prostředí a jsem velice smutný z přístupu konzervativců a EKR, kteří nás žádají, aby i v Evropě se vodohospodaření liberalizovalo i v souvislosti s vyjednáváním o TTIPu, aby se tam také zapsala i voda. Eh, já doufám, že tomu budeme moci při hlasování zabránit. Děkuji vám. Děkuji, pan Moraes. Nejdříve bych rád poblahopřál a eh, panu zpravodaj, které, paní zpravodajce k této zprávy. Je tam všechno, co jsme probírali na slyšení, které se týkalo iniciativy SOS Zachraňme vodu v Soloně před několika lety. Jedná se opravdu o skvělou evropskou občanskou iniciativu. A myslím, že komise by měla tedy vyvinout příslušnou iniciativu a Evropa by neměla dovolit, tedy eh, dovolit eh, privatizaci eh, privatizaci vodohospodářských zařízení, zejména v zemích memoranda, jako je teď Řecko. Tam to vidíte, že se to děje teď v Soluni. EVP se pokouší rozmělnit tuto zprávu a to je nepřijatelné. Takže voda, kanalizace a tedy odpadní voda. A to jsou všechno práva občanů, jak také eh, deklarují eh, v mm, OSN. Děkuji slovo má paní Foren za jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní kolegyni Bojlán za tuto velice důležitou zprávu. Já pocházím z eh, Itálie, kde více než 27 eh, milionů lidí odhlasovalo, že voda má zůstat veřejným majetkem, veřejnou věcí. A tady toto referendum přesto nebylo vzato v potaz. Já uh, doufám, že iniciativa milionů evropských občanů nedopadne stejně. A tudíž jsem přesvědčena, že je potřeba podpořit iniciativu Right to Water, která se ubírá tímto směrem. Domnívám se, že Evropská unie už nemůže dále eh, vést k dalším prodlevám a dále spožďovat zajištění práva našich občanů na pitnou vodu. Je to jedno ze základních práv Evropské unie, které by mělo být prosazeno. Je to velmi důležité pro demokracii, pro demokratickou strukturu Unie, tudíž komise by měla uh, respektovat to, co je zde obsaženo. Já doufám, že eh, skupiny a mezi skupiny příslušné tohoto parlamentu v této věci také přispějí k tomu, aby to bylo zajištěno. Děkuji. To má pan Arnold. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Já tady si skutečně nejsem jistý, jak mám hlasovat, protože velice souhlasím s tím, co říká zpravodajka, ano, voda je lidské právo, s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že veřejné eh, služby musí být vyňaty z tý typu to je prostě něco, o čem se nemá jednat. Souhlasím s tím, že voda je určitým přirozeným monopolem. Mám také celou řadu obav, pokud je o zahraniční pomoc, podporu dodávek v chudých zemích a podobně. Máme tady iniciativu, eh, k níž máme petici milionu a půl občanů. A mm, byl jsem velice, velmi kontaktován, tak kontaktován svými voliči, že už jsem z toho snad mokrý. Ale eh, takto, jsem, mám určité starosti, pokud jde o evropské financování v této věci. Opravdu, musím říct si, nevím, jak budu hlasovat teď. Děkuji. Tak eh, možná vám poradím, vyspěte se na to a pak třeba se vám to vyjasní. Dobrá, nyní dávám slovo panu komisaři, aby zareagoval. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já eh, bych chtěl jménem komise poděkovat Evropskému parlamentu a zejména paní poslankyni Bojlan, eh, která se věnovala iniciativě evropských občanů Právo na vodu. Eh, Evropská komise jasně řekla, že voda není komerční produkt, ale je to spíše dědictví. Je to dědictví, které by mělo být chráněno, bráněno a mělo by s ním být náležitě nakládáno. Přístup k vodě není samozřejmý. Třeba, že celá řada eh, lidí v Evropě ho takto vnímá. Evropská komise vždy zdůrazňovala, že důležitý předpoklad pro zajištění přístupu k vodě je ochrana eh, vodních zdrojů. To je naprosto zásadní pro evropskou environmentální politiku. Evropská směrnice pro eh, nakládání s odpadními vodami a pro pitnou vodu a jiné stanoví náležité standardy a normy a také představují základ pro integrovanou zprávu vodních zdrojů. Jak je uvedeno ve vaší zprávě, tak na celosvětové úrovni přístup k vodě je naprosto zásadní. 15 let po Evropské deklaraci milénia jsou tady stále velké výzvy. 748 milionů lidí stále nemá přístup k bezpečné, k bezpečné uh, pitné vodě a 2,5 miliardy osob nemá náležitou, uh, náležitou distribuci vody. Tudíž eh, musíme přispět k lepší ke zlepšení této situace. Bude to v popředí našeho zájmu po roce 2015. Evropská unie se musí plně podílet na provádění této iniciativy jak prostředním externích akcí, tak také v rámci svých interních politik a kroků. A já doufám, že budeme schopni e, nadále realizovat tento proces a že všichni partneři nám v tomto pomohou a zajistíme to v nedaleké budoucnosti. E, Evropská komise si je vědoma důležitého rozměru této iniciativy i v rámci EU, abychom zajistili bezpečnou pitnou vodu. Jednak Evropská komise eh, konstatuje, že voda představuje důležitou veřejnou věc, veřejný majetek. Také je tady velká odpovědnost místních orgánů, které jsou nejblíže svým občanům. Za druhé, Evropská komise jasně definovala princip neutrality. Eh, pravidla smlouvy vyžadují, aby EU byla neutrální, pokud jde o národní rozhodnutí eh, vlastnictví vod, eh, vodních zdrojů, ať už jde o veřejné či privátní subjekty. Dále, rovněž víme, že se jedná o velmi specifické subjekty a že celá Řada eh, těchto vodních subjektů je vyňata z působnosti eh, směrnice o vodních licencích a toto rovněž bereme plně na vědomí. Toto se také týká obchodních smluv. Žádná evropská obchodní smlouva nikdy neomezila svobodu jednotlivých členských států ošetřit tuto věc, jak chtějí. Pokud jde o typ transatlantické partnerství nebude žádnou výjimkou. Za třetí, opětovně potvrzuji, že Evropská komise bude nadále podporovat celou řadu aktivit pro to, aby tyto principy zůstaly v popředí jejího zájmu a politik a rovněž budeme eh, klást důraz na to, jakým způsobem členské státy implementují příslušnou legislativu. Evropská komise bude vycházet ze stávající legislativy a kroků tak, aby zlepšila mm, bezpečný přístup k pitné vodě pro všechny občany prostřednictvím environmentálních politik a strukturálních fondů. Rovněž bych chtěl zdůraznit, pozitivní dopady, které iniciativa občanů eh, měla, pokud jde o to, že tato věc se dostává do popředí. Hmm, Evropská komise dostává celou řadu výzev k jednání. Evropská komise je pečlivě posuzuje, posuzuje celou řadu kroků a akcí, zejména vyhodnocení směrnice o pitné vodě, eh, rovněž iniciativa pro opětovné využití vod a také rámcová směrnice o vodě a rovněž chceme nadále realizovat dialog se zainteresovanými, zainteresovanými subjekty. Takté chceme zlepšit benchmarking, srovnávatní hodnocení jednotlivých služeb. Konečně závěrem bych chtěl zmínit ještě jednu důležitou věc, a to sice evropské eh, aktivity v minulosti zlevstily lepší přístup k vodě a k vodním zdrojům pro většinu evropských občanů. Nadále zde zůstávají určité výzvy, členské státy sehrávají velkou úlohu, pokud jde o provádění evropské legislativy a Zároveň také Evropská komise realizuje další kroky. Všichni bychom se měli snažit o to, abychom zajistili Eh, plnění evropské legislativy a abychom zajistili lepší přístup k pitné vodě a vodním zdrojům pro všechny evropské občany. Vítáme silnou podporu této sněmovny a volání po ambicioznějších krocích, zejména abychom lépe zapojili naše občany a zajistili větší transparentnost. Rovněž výzvy k lepšímu dostupnosti pitné vody, to všechno vezmeme v potaz v rámci naší práce. Pokud jde o Evropskou iniciativu občanů, tak zde s potěšením konstatuji, že tato inovace, kterou přinesla Lisabonská smlouva, již funguje a je nedílnou součástí fungování evropských institucí. Ale zároveň je zde stále prostor pro zlepšení. Eh, ve zprávě o uplatnění nařízení 211 z roku 2011, která byla publikována 31. března 2015, tak v této zprávě Evropská komise hodnotí, jakým způsobem došlo k uplatňování během posledních tří let. Tato zpráva identifikuje celou řadu věcí, které je potřeba ještě dále prodiskutovat a navrhnout další zlepšení. Evropská komise nyní očekává příspěvek jednotlivých zainteresovaných subjektů, zejména zprávu z vlastní iniciativy Evropského a parlamentu. Toto vše přispěje k analýze komise, jak zlepšit e, fungování iniciativy evropských občanů a jak dále zefektivnit tento nástroj. Evropská komise se těší na další spolupráci s Evropským parlamentem k této věci a další kroky v oblasti Right to Water. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tímto uzavírám rozpravu. O zprávě se bude hlasovat zítra a dále budeme pokračovat.